tak je tento tímto přijat. Oznámení předsedy. Eh, strana eh, GUE NGL a nezařazení poslanci, jejich sekretariát mi dali k dispozici eh, své členy zvolené do parlamentních výborů a delegací. Seznam bude připojen k zápisu z tohoto zasedání.